i e, předal e, opravený text, který odsouhlasil parlament v souladu s článkem 231 odstavec 4 jednacího řádu, tak tato, e, toto korigendum se bude považovat za odsouhlasené, leda, že by, leda, že by do 24 hodin jedna politická skupina nebo um, tedy určitý počet poslanců podle jednacího řádu proti tomu vzali, podali námitky. Jinak toto bude přílohou k zápisu.